Dámy a pánové, můžeme začít? Máme trošku spoždění. Já vím, že pan komisař Bord se chtěl setkat s několika poslanci, takže vítám kolegy. Já vím, že několik z vás si chce vzít slovo, takže já požádám pana komisaře, aby byl stručný a výstižný, abychom měli spoustu času na otázky. Ale je možné, že budeme muset otázky zkrátit. Nicméně je mi velkým potěšením vůbec poprvé vás tady přivítat v rámci našeho takzvaného strukturovaného dialogu. My to nepovažujeme za nějakou formální povinnost. Máme také velkou radost, že můžeme naše komisaře přivítat a že se můžeme s nimi vyměnit názory na to, jaké máte další plány, aby to bylo tady vyvážené a tak, abychom si popovídali o úspěších. A je také skvělé, že tady tolik členů z vašeho týmu ti na zasedání našeho výboru chodí pravidelně a především vítám vaši generální ředitelku. Tu v našem výboru velmi dobře známe. Takže já myslím, že už zbývá jen, abych vás vyzval, abyste oslovil tento výbor. Pane předsedo, vážení poslanci, když se podíváme na posledních pět měsíců, kdy jsem nastoupil do funkce, poslyšení v tomto sále, jak si vzpomínám, myslím, že ve vší skromnosti mohu říct, že jsme dosáhli značného pokroku díky spolupráci s vaším výrobem a obecně, výborem a obecně s parlamentem z hlediska spotřebitelské agendy. A teď s velkým zájmem očekávám zprávu o spotřebitelské agendě, která jako obvykle vychází ze čtyř pilířů, což je bezpečnost, osvěta, vzdělávání a vymáhání práva. Pokud vím, tak je teď v tomto výboru a plenárka ji má schválit v květnu. Komise teď intenzifikuje svou činnost aby naplnila všechny iniciativy, které oznámila v rámci spotřebitelské agendy, zejména věci, které patří pod akt o vnitřním trhu 2. Rád bych tedy vysvětlil tyto věci, tyto pilíře. Za prvé bezpečnost. Bezpečnost pro evropské spotřebitele. Já myslím, že tady jsme rychle postoupili v tom balíčku o, pro bezpečnost produktů a uvádění výrobku na trh. Ten byl schválen 14.2. Máme tam nové požadavky na eh, bezpečnost produktů, kterým se nahrazuje současná směrnice a také se harmonizují některá pravidla. Jak víte, předtím byl rozdíl mezi harmonizovanými a neharmonizovanými produkty. Něco spadalo pod komisaře Tajanyho, něco pod naše útvary. A my se to snažíme trošku racionalizovat, ta pravidla. A nové nařízení v tom balíčku je také eh, nařízení o dohledu nad trhem. A také jsme spustili akční plán pro víceletý dohled nad trhem do roku 2015, abychom zajistili bezpečnější produkty v Evropské unii. Takže jedním z našich cílů je zajistit, že bude snadnější vysledovatelnost produktů a to nám také pomůže při posílení spolupráce s našimi mezinárodními partnery, zejména s Čínou. A v tomto kontextu navržené povinné označování všech spotřebitelských výrobků pokud jde o zemi původu a také o další prvky identifikace produktů, toto vylepší znalosti v dodavatelském řetězci. A výbor pro zemědělství sice trvá o, na místě původu, označování polotovaru a tak dále. Začněme alespoň nepotravinovými produkty a označováním původu těchto produktů. A já doufám, že pokud to projde v parlamentu a v radě, usnadní to zacílenější a rychlejší, rychlejší uplatňování práva. A také to pomůže posílit důvěru v bezpečnost produktů, které jsou uváděny na trh v EU. Také zvažujeme, jak dodat přidanou hodnotu na úrovni EU z hlediska služeb, bezpečnosti služeb, protože na služby se někdy zapomíná a zaměřujeme se jenom na produkty. Pokud je o druhý pilíř v této agendě, znalosti práv spotřebitelů 15. března jsme zahájili takzvanou třídu spotřebitelů, spotřebitelskou třídu. Je to kolektivní webová stránka, kde učitelé mohou vyměňovat názory, zkušenosti o, o světě spotřebitelů. A na této webové stránce máme výukové materiály, které se vyvíjely v celé Evropské unii a patří tam také interaktivní nástroje pro přípravu e, výuky, a pro práci na podobných fórech. Také mimo jiné praktické zkušenosti, praktická doporučení. A zaměřujeme se na mládež. A třetí pilíř, informace pro spotřebitele. Tady jsme provedli první sérii dialogů s, se zúčastněnými stranami. Patří tam zástupci spotřebitelských organizací, podniků, regulátorů a národních orgánů u dvou, dvou klíčových otázek pro spotřebitele. Za prvé srovnávací nástroje, jako je třeba eh, webová stránka pro srovnávání cen, a za druhé zavádějící environmentální tvrzení, to takzvané greenwashing, neboli když se produkt popíše jako produkt, který je šetrný k životnímu prostředí, ale není to podložené. A zprávy z těchto dvou dialogů byly předloženy minulý měsíc na summitu spotřebitelů 18. a 19. března a my teď zvažujeme, jak postupovat dál, včetně shromažďování dalších důkazů prostřednictvím specializovaných studií. Třetí pilíř, vymáhání práva, to je naprostá priorita pro členské státy a spotřebitelský summit byl minulý měsíc věnován právě tomuto tématu. A účastníci summitu zdůraznili, že stávající spotřebitelská legislativa je rozsáhlá a v zásadě prospěšná pro uživatele, stejně je nutné, abychom více harmonizovali implementaci v praxi. V průběhu summitu tedy vyzývali k větší koordinaci vymáhání práva na úrovni EU. Samozřejmě, my všichni vždycky doufáme, že nebudeme kritizovat Brusel, že Brusel, eh, nebudeme říkat, že Brusel eh, má předjímat pravomocí. A toto je vysoce relevantně v současném ekonomickém eh, kontextu, protože, jak víme, finanční prostředky jsou měně řešeno pod velkým tlakem. Abychom řešili konkrétní výzvy, které představuje rozvoj onlineového obchodu, mohli bychom vyvíjet další kapacitu pro vymáhání práva prostřednictvím nástrojů digitálního věku, abychom umožnili rychlejší reakci a také lepší zapojení obchodníků a spotřebitelů. A nařízení o spolupráci ve věci ochrany spotřebitelů bychom měli využít v maximální míře. Očekáváme, že budeme mít také revizi nařízení CPC, má to být do konce roku 2014, abychom mohli posílit koordinační mechanismy. A pracujeme na tom, že spustíme veřejnou konzultaci k této věci ještě do letních prázdnin. Pokud je o opravná opatření, přijetí ADR a ODR této legislativy je velký milník nastartuje znovu vnitřní trh. Všichni víte, že 12. března parlament v prvním čtení potvrdil dohodu a před dvěma dny 2. 22. dubna to udělala i rada. To znamená velký krok pro spotřebitele celé Evropské unii. Budou eh, mít možnost mimosoudně řešit spory jednoduše, rychle a při nízkých nákladech. A je to eh, prospěšné i pro obchodníky, protože se vyhnou nákladům na soudní pře a budou mít lepší vztahy se zákazníky. Posílí to důvěru spotřebitelů a obchodníků v jednotný trh a jeho digitální e, dimenzi. A chtěl bych této příležitosti využít k tomu, abych zvlášť poděkoval dvěma zpravodajům Luisi Grekovi. Byl e, vicepremiérem na Maltě a jeho nástupce byl dnes zvolen. A Rozetún a také předsedovi tomuto výboru, vám, pane Harbre, za vaši angažovanost protože to rozhodující měrou přispělo k tomu, že se nám v rekordním čase podařilo dosáhnout vyvážené dohody. Nicméně práce komise ještě není u konce. My jsme odhodlaní připravit vyváženou a funkční platformu a my jako komise také pomůžeme členským státům, abychom zajistili prováděcí předpisy pro alternativní způsob řešení sporu a budeme mít ještě vedlejší opatření, abychom propagovali tyto způsoby řešení sporů v celé Evropské unii. Pokud jde o kolektivní žaloby, to je další důležitý pilíř opravných prostředků, usnesení Evropského parlamentu mělo velice konstruktivní vliv na diskuze. Jsem si plně vědom jednotlivých názorů zástupců spotřebitelů a také názorů členských států. Jsem přesvědčený o tom, že potřebujeme koherentní rámec v Evropské unii pro kolektivní žaloby. Komise je připravená přijít s iniciativou pro kolektivní žaloby v průběhu tohoto roku a já úzce spolupracuji s předsedkyní Redinkovou a předsedou Almuniou, abychom tuto iniciativu ukončili. Možná, že to nenaplní očekávání všech z hlediska obsahu, ale jsem přesvědčený o tom, že to stejně bude dobrý krok vpřed ve velice komplexní záležitosti. Čtvrtým pilířem spotřebitelské agendy je integrace spotřebitelských zájmů do sektorových politik. Jedním z hlavních zdrojů přidané hodnoty ve spotřebitelské agendě je komplexní přístup ke spotřebitelské politice. Stanoví se prioritní sektory pro spotřebitele, jako jsou třeba finanční služby, digitální služby, energetika, doprava, potraviny a udržitelná spotřeba. Já už se spolupracuji s dalšími komisaři, abychom zajistili, že tato iniciativa bude plně implementována. Například společně s komisařem Barnierem v současné době dokončujeme legislativní iniciativu pro banky a účty konečně. Tato iniciativa má otevřít trh s bankovními účty tím, že se zlepší transparentnost a srovnatelnost poplatků za bankovní účty, sníží se nebo omezí se překážky při přechodu do jiné banky pro spotřebitele a vyřeší se také problémy, kterým čelí spousta občanů z hlediska přístupu k základním bankovním službám. Očekávám, že kolegium tento návrh velice brzy přijme. Pokud je o směrnici o spotřebitelských úvěrech, my teď dokončujeme posouzení transpozice do vnitrostátního práva, zveřejníme zprávu o implementaci ještě v průběhu tohoto roku na základě materiálů, které jsme získali ve studii, kterou teď provádějí externí dodavatele. Také máme informační kampaň o právech spotřebitele, pokud jde o úvěry v členských státech, v Irsku, ve Španělsku, v zemi, kterou já znám nejlépe, a na Kypru. Pokud je o důležité téma penzí, nyní připravujeme dokument, který má být základem pro konzultaci. Cílem bude stanovit, jak by se mohla vylepšit ochrana spotřebitelů na základě integrovaného přístupu v Evropské unii ve vztahu k penzijním fondům. Spustili jsme studii, která má posoudit dopady a důsledky přílišné zadluženosti protože získat půjčku je velice snadné. Musíme posoudit situaci v každém členském státě a určit opatření, která by měla zmírnit dopad. Výsledky studie budou k dispozici v brzké době a pomohou nám stanovit, jak postupovat dál. V oblasti energetiky probíhá dialog s více aktéry. Letos se zaměříme na elektronické faktory a na to, jak vylepšit energetickou účinnost. Výsledky předložíme občanskému energetickému fóru na podzim. A v neposlední řadě v oblasti digitálních technologií zveřejníme zjištění nové studie o trhu pro přístup k internetu a poskytování těchto služeb z hlediska spotřebitelů poskytne to velice prospěšné ukazatele z hlediska toho, co je potřeba ještě udělat, abychom optimalizovali podmínky pro spotřebitele při přistupování k těmto službám. Pane předsedo, dámy a pánové, na závěr bych chtěl zdůraznit, že naše schopnost řádně implementovat spotřebitelskou agendu bude záležet na odpovídajícím financování přes program pro spotřebitele a také na vyjednávání o víceletém finančním rámci. Já rozhodně počítám s podporou tohoto výboru, abychom se mohli dál věnovat ochraně spotřebitele vnitřnímu trhu. Mnohokrát děkuji a těším se na plodnou výměnu názorů. Well, thank you very much indeed for that very... Děkuji. Děkuji za tento obsažný proslov. Týká se to činností, eh, o které jsme jim žádali a jsme tedy potěšení tím, eh, že jste o ní hovořil, i když možná bude obtížné mm, potom reagovat na všechno. Já tady mám v současné době 8 řečníků, na seznamu řečníku 9, ještě se někdo hlásí 10. Máme půl hodiny, což jsem vám chtěl připomenout. Takže, pokud dovolíte, začali bychom paní Gepardovou panem Švábem. Nevím, zda jsou tady ještě eh, představitelé jiných politických skupin. Paní Gepardová, pan Šváb, jako první paní Gepardová, protože vím, že velice zajímají bankovní eh, účty, byla zpravodajkou k této otázce. Takže dostanete slovo jako první. Vidím, že se smějete o tucha kuchu. Takže prosím. A poté bude mít slovo pan Šváb a poté uvidíme, kdo bude hovořit jako další. Prosím, snažte se mluvit eh, relativně stručně, protože poté eh, přijde pan Tajány a nechceme, aby musel čekat. Máte slovo. Děkuji za velice obsáhlou a srozumitelnou prezentaci, která je velice, zní velice slibně a já bych měla chuť reagovat na spoustu věcí, ale uh, k tomu kolektivnímu řešení sporů nechci nic říkat, protože se k tomu vyjádří kolega Tarabela, ale budu se zaměřovat na jiné věci. Jak bylo právě řečeno, přístup k bankovnímu účtu, ehm, to je iniciativa, která je vhodná ehm, v Evropském parlamentu, protože to je skutečně závažný problém a slib eh, pana Barnieho by se měl rychle uskutečnit, takže moje otázka je, jak dlouho to ještě bude trvat, protože již eh, v březnu to mělo být. A možná byste nám mohl říct, kdy s tím tedy můžeme počítat, protože občané skutečně na to čekají. Druhá věc, vy jste zmínil eh, kampaň ehm, pro práva třebitelů. To je správné a možná by bylo eh, dobré, pane komisaři, kdyby Evropská komise eh, ta práva, která jsme v posledních letech pro občany a spotřebitele vytvořili v této oblasti, tak kdybychom těch deset nejdůležitějších otázek, zda by tedy nemělo smysl um, specificky z toho udělat práva spotřebitelů, protože kdyby hm, když ta Evropa, kterou tady vytváříme, byla srozumitelnější pro občany, protože často je to tak, že ta práva jsou nějaká, nějaké směrnice, která se musíte projet transponovat, a vnímá se to jako národní právo, které občané dostávají, aby to tedy bylo transparentnější, aby to skutečně bylo evropské právo, kterého eh, by mohli občané využívat. Eh, dalo by se tomto něco udělat? Andrew Schwab. A pak eh, další řečník, pak bude komisař reagovat. Děkuji. Pane komisaři, mě velice potěšil angažovaný přístup, který jste v prvních měsících, kterého jste se zhostil jsem eh, rád, že eh, se zaměřujete na skutečnou eh, realizaci toho, co již bylo dohodnuto, protože například u směrnice pro mm, zdravotnické produkty, tak ten, tam ten, toto prosazování, to uplatní toho práva vyžaduje zlepšení. To tež platí pro dohled nad trhu. A tady jsem skutečně rád, že tady kompromis generálního ředitelství na jedné straně dohled a na druhé straně bezpečnost. K tomu, co řekla kolegyně Gebhardt, ten návrh považuji za pozitivní. Měli bychom více mluvit o tom, čeho jsme dosáhli a méně nebo stejně, co jsme ještě nedosáhli. Takže otázka, co můžeme udělat, aby to uplatňování, to prosazování práva se skutečně dostalo dál v členských státech. Teď hovoříme o technických, problé- technických prohlídkách a tady je problém, že se členské státy pokusí, pokouší vracet k národním předpisům. Doufám, že se nám podaří radu přesvědčit, eh, že je to skutečně nutné v rámci směrnice eh, sjednotit ten dohled nad trhem. Děkuji za toto kolo otázek. Pan Tarabel, paní Hanslik a Ročford na mm, příštím, budou mít slovo v příštím kole dotazů. Já budu velice stručný, i když jsme tedy, mm, vím, že nezačne komisař Tajany přesně ve čtyři. Spravodaj tohoto výboru mm, směrnice transparentnosti jako takový jsem vytvořil stanovisko, která, ta, směrnice zohledňuje mnoho pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu a tohoto výboru, které byly odhlasovány. Je to důležitá iniciativa pro parlament, ale jsme si vědomi trošku patové situace v radě. Pane komisaři, máte nějaké informace z rady o revidovaném návrhu a jaké kroky, které chcete podniknout? Uh, pro umožnění dohody mezi institucemi v věci této směrnice. Další otázka. Symbioza mezi ochranou spotřebitela a zdravím. Tady mám na mysli zdravotnické e, zařízení, prostředky. Komise předložila kvalitní návrh, kde spotřebitelé e, mají jistotu tedy, co se týče předpisů, které se týkají vodní na trh zdravotnických prostředků. Vaše filozofie, pro, aby stejné postupy a prostředky platily i pro léky, i když to jsou zcela jiné produkty, jiné patenty na e, zdravotnická zařízení nejsou jiné, jsou jiné patenty, dynamika trhu je jiná, dopad na spotřebitele je jiný. Jaké jsou tedy záměry, jak chcete lépe komunikovat s parlamentem o rozdílech mezi těmito dvěma typy produktů? Děkuji. Paní Gebhard řekla, že jsem slíbil mnoho a to jsem slíbil, myslím, že lze splnit, protože vím, co to znamená, když něco slíbíte, to je jako bumerang. Ano, já jsem některé věci slíbil. Byl jsem si jist, že to také splním, co směrnice o tabáku a podobně. Když hovořím o směrnici o bankovnictví, transparentnosti a podobně, to nebyla chyba ani pana Banienu, no, ani moje, že tam byl trošičku spoždění. E, Ale s radostím vám mohu informovat, že už to, že Příští měsíc má být tisková konference k té směrnici, k jejímu zahájení, k jejímu spuštění. Takže to bude No to by muselo eh, se stát něco závažného, aby to ne, nebylo příští měsíc. Samozřejmě, pokud to kolegium přijme. Bude to založeno na třech principech, které jste zmínil. Vítám vaše návrhy týkající se charty práv spotřebitelů, především eh, na vnitřním trhu. Často jsou argumenty proti vnitřnímu trhu nebo ve prospěch tedy znovu obnovení některých bariér. Přesto ale vnitřní trh má i své výhody. Když někdo poruší zákon v jedné zemi, tak eh, se to mm, tak to má dopad i v jiných zemích a proto bychom měli demontovat, eh, roz, zrušit vnitřní trh. Ne, jistě, měli bychom stíhat ty, co to právo porušili. To též platí pro Schengen. Měli bychom zrušit Schengen um, prostě proto, že někdo s trestním rejstříkem se stěhuje z jednoho místa na druhé. Ne, měli bychom to lépe uplatňovat, lépe sdílet informace, protože Schengen je pozitivní. A ten vnitřní trh je také pilířem Evropské unie. A tady také chci mm, reagovat na to, eh, jak posílit vnitřní trh. Tím, že budeme zveřejňovat eh, výsledky a výhody pro spotřebitele, jak eh, co se týče konkurenčních cen, tak dostupnosti zboží, alespoň v mé zemi, když jsme vstoupili do Evropské unie, tak e, bylo možné srovnávat lépe ceny díky jednotné měně, také díky jednotnému trhu. E, to zvýšilo životní úroveň a v podstatě vy můžete nakupovat všude a můžete mít lepší přístup ke zboží. Pán Bozoj řekl e, velice důležitou věc o zdravotnických pomůckách zařízení. První věc, um, já jsem jednou zastupoval pana Tajányho v radě, kdy se toto projednávalo. Um, od té doby jsem se s tím nezabýval, ale vím, že pan Tajány tady uh, se bude, ale moje zkušenost z toho jednání rady bylo, že jsem byl sám. A pokud by nebylo jaksi kolegiálního ducha, tak nevím, co bych dělal, protože mě skutečně překvapil, že jak se všichni, jak všichni odstřelovali ten návrh, že bychom vůbec ani neměli vůbec proti tomu hlasovat, že by to komise měla stáhnout. To byla tedy reakce, kterou já jsem byl svědkem, když jsem zastupoval pana Tajányho v otázce transparentnosti těchto cen na Lékařské pomůcky a zařízení, zdravotní pomůcky, neměli bychom k ním přistupovat jako k lékům. Ano, je to, jdeme tímto směrem, je to rychle rostoucí průmysl, což je mm, dobrá věc v krizi. Také to dává konkurenční výhodu ve srovnání se zbytkem světa, takže neměli bychom to mm, přiškrcovat. Současně musíme chránit bezpečí pacientů, že pacient a spotřebitel je stejná osoba, závisí to na úhlu pohledu. Takže jistě měla by probíhat nějaká kontrola před uvedením na trh i po uvedení. A návrh komise ale je proti um, um, kontrole na vysoké úrovni, která by byla stejná jako v případě léčiv. Čas nás tlačí, takže já musím kolegy poprosit, eh, aby se snažili hovořit stručně, omezte otázku pouze na eh, jedno téma, pokud můžete. Dále má slovo pan Terabela, poté paní Hanslík a pan Rothschild. A pokud eh, přesáhnete vyhrazený čas, tak vás přeruším. Ano, děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Paní Gepartová se už o tom zmiňovala. Já jsem, se, já jsem chtěl uh, hovořit o tom kolektivním eh, nápravném prostředku. Vy už jste to zmiňoval, je pravda, že je to mm, vracející se problém. Každý komisář to považuje za svoji prioritu, hovoří se o tom už 25, byla vydána zelená kniha, bílá kniha, celá řada různých dokumentů, proběhlo slyšení a tak dále, ale nic stále nepřichází. Když zároveň je to postup, který dnes poté, eh, co se to týká celé řady věcí, například telefonů, automobilů, eh, počítačů, léků, došlo k problémům, například u těch prsních implantátů a tak dále. A to všechno by si zasloužilo, kdyby pacienti oběti podvodných postupů eh, některých mm, průmyslových odvětví, ne všech, ale alespoň někteří měli možnost se spojit a společně postupovat a předkládat žaloby. Je to v zájmu evropských spotřebitelů, aby takto mohli postupovat a vy jste to zmiňoval, paní Redingová i pan Almunia společně s vámi něco připravují, ale paní Redingová odpověděla 5. března tohoto roku na otázku, která byla položena. Už končím, pane předsedo, končím, já to budu respektovat tu minutu. Ale odpověděla, že nad tím problémem přemýšlí. Ovšem, už se tím zabýváme 25 let, přemýšlíme a nic se neděje. Mohli bychom možná už jednat já vám věřím, že ten návrh možná bude e, nakonec předložen, uvidí světlo světa, ale nás by zajímalo přesně kdy. Už e, je ten postup spuštěn, e, máte to v plánu, zabýváte se tím. Děkuji, pane komisaři. Děkuji. Dále paní Hanzlík. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda omluvila, ale musím hovořit déle než jednu minutu mám tři velice důležité otázky. Ty se týkají směrnice o tabáku, kterou připravujeme v rámci výboru uh, Envy. Za prvé, cigarety, které obsahují nikotin, komise navrhla jisté Prahy a když, budou, když bude ten prach překročen, budou uh, cigarety spadat pod uh, směrnici o zdravotnických požadavcích. Já navrhuji zrušit tyto Prahy, protože navrhované eh, řešení by mohlo vést eh, k zákazu e-cigarettes a mě by zajímalo, zda můžete potvrdit tuto hrozbu, že budou tyto cigarety zakázány v souvislosti s touto směrnicí a jak dlouho bude běžné společnosti trvat, než si získá povolení podle těch eh, nových předpisů směrnice. Druhá otázka. Komise se chce vyhnout tomu, aby mladí lidé začali kouřit. Proč z toho důvodu chce komise zavádět e, nové tabákové výrobky? A poslední otázka. Výrobny, kde se vyrábí tabákové výrobky a místa, kde se nachází tabákové plantáže, naznačují, že některé země budou tímto postiženy více těmito změnami. Zohlednila komise případné dopady na členské státy po té, co budou zavedeny tato nové řešení? Eh, pan Ročvald, děkuji eh, za to, že jste nakonec hovořil o rozpočtu. Budete mít nakonec podporu pro rozpočet zaměřený na ochranu spotřebitelů. Je to nejnižší část rozpočtu v rámci celé Unie, ale my od vás zase budeme očekávat podporu v tom, abychom nakonec dosáhli dohody s radou této eh, obtížné otázky. Já bych chtěl upozornit na jednu věc, o které se hovoří málo. Hospodářská krize v Unii je taková, že v současné době se praktiky eh, spotřebitelů mění, vyvíjejí se, vznikají také nové postupy a to je například výměna zboží. C2C, výměna eh, mezi jednotlivými eh, spotřebiteli a další podobné postupy. Já bych chtěl komisi a panu komisaři sdělit, že je důležité se zaměřit i na tyto nové postupy. Musíte dát pozor, aby tyto nové postupy nezhoršily ochranu spotřebitelů. Je důležité, aby veškerý rámec, který máme k dispozici a který je nastaven na ten klasický um, typ spotřeby a nedá se takto spontánně uh, adaptovat době krize, tedy musíte dávat pozor a zohlednit také, uh, nebo zajistit, aby to nemělo negativní dopady na spotřebitele. Ano, děkuji. Já předávám slovo panu komisaři, aby mohl odpovědět, ale ještě předtím další tři, připravte se. Eh, řečníci budou paní Kuraca Bild, paní Styler a pan, pan Arias. Pane komisaři, máte slovo. No, Pokud je o kolektivní žaloby, tam vám zcela jistě mohu něco slíbit. Určitě nějaká iniciativa bude. Nedělat nic není možné. nemohu říct, co se dělo posledních 25 let, jsem tady jenom pět měsíců, ale slibuji, také proto, že mám správné informace k dispozici, že letos iniciativa bude, jakou bude mít formu, o tom se teď jedná v komisi, ale předpokládáme, že v nadcházejících týdnech dojde k nějakému vývoji a my oznámíme jaké kroky podnikneme. Pokud se ptáte na můj osobní názor, já myslím, že ať už uděláme cokoliv, mělo by to vést buď k nějaké legislativě. Já jsem při svém slyšení říkal, že já osobně jsem pro kolektivní žaloby, hlasoval jsem pro ně v našem vlastním parlamentu, když jsme přijali zákon o kolektivní žalobě, takže já osobně s tím žádný problém nemám. Samozřejmě politika je uměním toho, co je možné a někdy je potřeba dosáhnout kroku postupně na základě drobných kroků. Pokud budou ty kroky směrem kupředu a ne dozadu, tak je to v pořádku, ale ne. Nějaká iniciativa bude. Nebude to nějaká poušť nebo pohřebiště nápadů. Ne, bude to pozitivní, posuneme se kupředu, i když už na to čekáme dlouho. Samozřejmě, když na něco dlouho čekáte, může nastat antiklimax, když je to potom oznámeno, ale já jsem si jistý, že iniciativa bude a že se posuneme ku předu v porovnání se současnou situací. Pokud jde o ty tabákové výrobky, hospodářské dopady této směrnice, elektronické cigarety už jsou na trhu. Když už je něco na trhu, pak je nejlepší co nejvíc to regulovat. I proto, že s vámi souhlasím, nebo alespoň jsem to pochopil tak, že říkáte, že elektronické cigarety mohou lidem dát falešný pocit bezpečnosti kuřákům nebo bývalým kuřákům, protože mají pocit, že už nekouří, protože kouří elektronické cigarety a v těch není kouř. Ale samozřejmě účinky jsou také škodlivé pro jejich zdraví. A kdyby měl spustit nějakou kampaň, byla by i o samotných elektronických cigaretách. Takže my musíme zavést nějaký práh. Nesmíme regulovat příliš. V této instituci současná směrnice o tabákových výrobcích byla v zásadě podpořena do té míry, že zpravodaj ve výboru Envy navrhuje další omezení, jako třeba obyčejné balení, bez ozdob a tak dále. V té druhé budově, v té druhé instituci v radě to samozřejmě nebude snadné. Nebude to snadné ani tady. Ale v radě to snadné vůbec nebude. Především proto, že jsou tady určité národní otázky, jako tenké cigarety, určité příchutě nebo regionální tradiční tabákové výrobky. Ale největší opozice, ne ze strany ministrů zdravotnictví, ale spíš oblasti spotřebitelské a ekonomické, hlavní opozice vychází z otázek ekonomických, pracovních míst a peněz. A teď eh, jsem velice opatrný, protože eh, nechci, aby to vypadalo, že mi to jedno, ale ministři zdravotnictví chtějí eh, omezit počty kuřáků. Komisař říká, že se musíme snažit omezit počet kuřáků v EU a to je také naším cílem, snížit je nebo snížit ten počet o 2% v průběhu pěti let, což bude znamenat asi 2,4 milionů méně kuřáků. Bude to mít negativní ekonomický dopad na některé země? Ano, podle mě ano. Ale také chci dodat, že to bude mít pozitivní ekonomický dopad, protože ušetřené peníze, ty, které ušetří bývalí kuřáci, se bude investovat do jiné části ekonomiky. A možná, že vznikne ještě víc pracovních míst než bude ten počet, o která přijdeme. Dobře, ale kdybych to měl brát tak, že vy říkáte dobře, tabákový průmysl a ostatní říkají určitou věc. Já chápu, že to není váš názor, vy jenom uvádíte, co říkají ostatní. Měl bych propagovat kouření, abych vytvořil větší počet pracovních míst a aby ekonomika lépe fungovala. Zdraví je hodnota sama o sobě. Musíme bojovat proti kouření, protože víme, kolik to stojí vlády v členských státech. Jsou to miliardy. A kdybychom chtěli dosáhnout svého cíle, nebo kdybychom dosáhli svého cíle, ušetřili bychom miliardy, to by se dalo použít na sociální služby, nemocnice a v dalších oblastech. Kromě úspor jednotlivců. Takže bude to bolet? Ano, bude to bolet. Já si myslím, že získáme stejně anebo víc než bude ta bolest. Takže ano, zohledňuje se to, ano, komise bude připravená na kompromis, kromě těch základních otázek, abychom dosáhli co největší shody mezi členskými státy. Pokud jde o krizi a vzorce spotřeby, o tom mluvil pan Bošvárt, kontextu spotřebitelské agendy, spotřebitelského programu? Já jsem jednou měl otázku ne v tomto výboru, ale na nějaké konferenci nevládních organizací. Proč mluvíme o regulaci vnitřního trhu a ochraně spotřebitelských práv, když v některých zemích nemáme nic ke spotřebě? A já jsem reagoval tak, že jsem říkal, že potřebujeme ještě víc regulace a víc prosazování práv spotřebitelů v době krize protože spotřebitel je stále zranitelnější, když přijde krize. Kdo bude nejvíce trpět krizí, ekonomickou krizí ve spotřebitelském světě? Budou ti nejzranitelnější z hlediska věku, sociálního postavení a tak dále. Také se objeví různé podvody, nová zařízení, nové přístroje, vy jste jeden z nich zmínil. A to by mohlo zhoršit postavení spotřebitele. Takže v době hospodářské krize bychom měli být ještě ptělenší, Ještě více bychom měli chránit práva spotřebitelů, vzhledem k tomu, jaká nebezpečí vznikají v krizi pro zranitelné spotřebitele. Dobře, děkuji. A další tři, a doufám, krátké a výstižné otázky, paní Koracabit, paní Style a pan Parias. Prosím, paní Koracabild. Děkuji, pane předsedo. Spotřebitelé v celém světě ztrácejí důvěru v dodavatelský řetězec potravinářství. Vrací se potravinářský nacionalismus a lidé mají obavy po skandálu s koňským masem. Já bych ráda, kdyby nám, nebo chci přivítat, nebo pochválit komisi za rychlou reakci po tom skandále s koňským masem. A mám tři otázky. Za prvé, vysledovatelnost a ten akční plán. Mluvíte o tom, že se urychlí přijetí zprávy o povinném označování původu pro veškeré maso. To byl můj pozměňovací návrh, jsem byla zpravodajkou v tomto výboru za ELS pro označování potravin. A velice mě zajímá váš názor. Bylo by toto řešením, protože spotřebitelé chtějí větší vyslovatelnost. Za druhé, je ta legislativa bezmocná? Podniky říkají, že nevěděli, co jim dávají dodavatelé, kdo vlastně má odpovědnost vůči spotřebiteli. Můžeme do té revize, kterou plánujete, zavést také trestně právní pravidla a pravidla podle 882 2004, abychom mohli posílit trestní postihy, předpokládáte nějaké sankce, stačí víc kontrol a testů, vyženou z trhu jenom ty malé producenty, kterým chceme dát přístup na trh? A je záměr narušit potravinářský řetězec dostatečným kritériem, protože identifikovat záměr je velice obtížné. A poslední věc, pane předsedo, chci poděkovat panu komisaři za odpověď na mou písemnou otázku ve věci opětovného označování. A chci vás požádat, abyste o tom mluvil s tímto odvětvím, protože ta panická reakce, kterou to vyvolalo v potravinářském řetězci, když se stáhnou potraviny a vyhodí se, když vy mi napíšete, že to není problém bezpečnosti potravin, ale označování potravin a proto lazaně a masové količky mohly být nově označeny a prodány, samozřejmě podle evropského práva, řekněte to, prosím vás, těm, kdo v době krize vyhazují miliony tun poživatelných a dobrých potravin a zavádějí spotřebitele a říkají jim, že je to otázka bezpečnosti potravin. Prosím vás, řekněte jim to, vysvětlete jim to. Mnohokrát děkuji, paní Styler. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Um, alkohol je hlavní riziko, které způsobuje předčasnou smrt um, mladých do 29 let. Dneska organ, dnes organizuji seminář o problému alkoholismu, kde uh, s využitím cenových politik na ochranu veřejnosti uh, Mm, je smutné, že ačkoliv DG Enterprise, eh, zemědělství, zdraví a zdanění, všechny byly pozvány na tento seminár v 16.45 v 1G1, ale nikdo z komise tam nebude, takže by mě zajímalo, zda někdo z vaší strany, mm, vidím tady vaši generální ředitelku, zda by někdo na ten seminář přišel, je to důležité, my eh, ve Skotsku se zabýváme minimálními cenami. Je tam přítomný skotský ministr zdravotnictví. Vím, že eh, průmysl eh, whisky v současnosti se soudí se skotskou vládou. Je to otázka, kterou musíme řešit. Ano, to už se nestane. Vydáme další pozvánky příště. Um, Já chci poděkovat za informace, které jste nám mm, poskytl. Jako koordinátor pracovní skupiny pro digitální materiály chci eh, ocenit to, to, co děláte pro zvýšení eh, důvěry spotřebitelů v digitální agendu. Eh, program o komise o informování spotřebitelů jejich právech je dobrá iniciativa zvyšuje to důvěru mezi spotřebiteli, což je to, co evropské digitální prostředí potřebuje. E, musí to e, dobře fungovat tak, aby e, skutečně byla ta důvěra mezi spotřebiteli. Vy jste na úvod řekl, zde hovořil o především podnic, malých a středních podnicích. Moje otázka je, co děláte pro to, aby se e, zvyšovala, generovala důvěra na jednotném digitálním trhu? Jaké signály budou vyslány, aby e, skutečně tyto iniciativy byly e, prosazeny v praxi? Chci ještě říci, že je poslední eh, tři řečníci, a paní Takže si připravte otázky a já předám slovo komisaři. Dovolte, abych eh, začal tím skandálem mm, koňským masem. To je spotřebitelská otázka, je to tedy vhodné fórum pro mm, diskusy na toto téma. I když všechny testy proběhly, mimochodem byly do, poručeny komisí ve spolupráci s členskými státy. Když to bylo pouze doporučení, komise nemohla nutit členské státy, aby testovali. Um, přesto musím říci, že všechny členské státy spolupracovaly a asi třetina udělala více testů, než komise doporučila. Německo například mělo dělat 150, 100 a udělali 150. Británie e, skutečně testovala všechny koně e, zabité na jatkách. Eh, a podobně. Mnohé členské stády tedy zašly ještě dál, než to, co komise doporučovala. Otázka je, zda máme adekvátní legislativu pro sledování masa. Ano, před um, jeden příklad ty takzvané hovězí lazaně v britském supermarketu během několika hodin bylo možné vysledovat to maso, kde to bylo, kde se to skladovalo, kde se to zpracovávalo a jak se to dostalo do toho supermarketu v Británii. Takže otázka, zda by se mělo to označování místa původu rozšiřovat na tedy čerstvého masa a na další produkty, jak víte, bude to platit i pro um, mm, ovce hově, pro skopové a podobně. Zda by to mělo se týkat i, i zpracovaného masa. To není otázka vysledovatelnosti, ale větší transparentnosti. Ten skandál s koňským masem by se však udál, i kdyby bylo označování místa původu. Byla to otázka podvodného označování obsahu. když v minulosti jsme testovali tedy bakterie, ale nikoli na vlastní složení masa. Ale teď díky DNA testování můžeme říci, ano, mělo to být hovězí, ale mělo to 20% konského masa. Rostoucí počet tedy um, poslanců a státu je pro tuto legislativu. Nejsnazší by bylo říci, ano, tak to uděláme. Ale já musím vyčkat na hodnocení dopadu, zprávu hodnocení dopadu, která by měla být do konce tohoto roku podle cíle stanoveného parlamentem a my se pokusíme, aby byl k dispozici koncem léta, takže tři měsíce, o tři měsíce dřív. Na základě této zprávy budeme jednat. Jsou různé názory mezi členskými státy. Některé jsou proti, písemně, pak jsou někteří pro písemně, někteří, některé členské státy dříve byly proti, teď jsou pro. To je ale běžné v politice. Je třeba si uvědomit, jaké, jakou administrativní zátěž to bude představovat, ale já k tomu přistupuji otevřeně a uvidíme, co jaké informace se k nám dostanou. Samozřejmě by bylo snažší říci, že nějaká hračka nebo pračka je vyrobena v Číně nebo Maltě nebo v Německu spíše než tedy mleté ehm, maso označené, že částečně rumunské, částečně maltské, částečně německé a ty, ta etiketa bude, eh, tam bude, kde se to zvíře narodilo, kde, bylo, kde vyrostlo, kde žilo, kde bylo za, eh, kam jsou stalo a tak dále. My jsme navrhovali balíček, který ještě nepřijelo kolegium, ale doufám, že ho v příštích týdnech přijme. Doufám ještě tento měsíc. Je tam řada oblastí týkající se zdraví zvířat, eh, rostlin a podobně. Takže to má celou řadu aspektů. Neměli bychom se spokojit pouze s tím, jak říkám ve směrnici, že mm, stresní sankce by měly být um, účinné a podobně. Měli bychom říci, že finanční pokuta by měla odrážet finanční zisk těch pachatelů trestného činu. Takže když někdo třeba špatně podvodně označil něco jako hovězí, i když tam je 40% koňského masa, čistě z ekonomických důvodů, protože hovězí je dražší než koňské maso, pak finanční pokuta by měla být minimálně rovná tomu finančnímu zisku, který e, byl dosažen, aby se ten zločin nevyplatil, protože když to bude jenom malá pokuta, tak jak tomu bylo v minulosti, tak prostě ti usvědčení z podvodného označování v tom budou nadále pokračovat, aniž by vůbec e, jim byla pozastavena licence. Takže to, tyto falešné signály by ukazaly, že, ukazovaly, že zločince ve skutečnosti vyplácí. Druhý návrh v tomto balíčku je zavázat nebo mm, zavést povinné kontroly. Mm, v tomto případě členské státy udělali víc, než jsme doporučovali, ale ve skutečnosti to je stále doporučení komise. Takže v těchto zvláštních případech, kde vznikají tyto problémy, bychom měli mít, bychom měli mít právo zavést povinné kontroly. Co se týče um, já jsem byl velice opatrný, když řekl německý ministr něco podobného, tak vypukla uh, smršť, tedy uh, v tom, že uh, nižší příjmové třídy musí, jít, musí teď jíst koňské maso, když si to nepřejí. Moje stanovisko bylo, že každý členský stát může se zbavit zabaveného zboží tak, jak považuje za vhodné. Pokud to bude příslušným způsobem označeno, lze to distribuovat, to zabavené maso tedy, mm, tomu, kdo, pokud to chcete jíst, za předpokladu, že tedy víte, co jíte a nemyslíte si, že to je něco jiného. Takže já jsem mm, se k tomu vyjádřil. Nebyl jsem úplně stichá v té, v, ani v této věci. Alkohol. alkohol tedy, já jsem se dostal k alkoholu. Víš, že z, mm, ze Sanko někdo bude na té uh, akci. Omlouvám se, že jsme to nezdělili předem. I když se zaměřujeme na tabák a je to snazší cíl než alkohol, proč? Protože z e, neužívání alkoholu škodí tabák, tak e, tedy až zneužívání alkoholu škodí, když to u tabáku škodí i jedna cigareta ale nemůžeme se spokojit s tím, že bychom to neměli řešit z tohoto důvodu. Máme strategii. Když se mě zeptáte na maximální ceny za jednotku studie, které provedla naše služba, ukázaly, že v řadě věcí fiskální opatření fungují nejlépe já jsem si myslel, že kampaně jsou efektivnější, ale studie ukázaly, že ať je to tabák nebo cokoliv jiného, jakmile zvýšíte cenu, dojde k poklesu spotřeby. V některých zemích se zvýšila i cena bramborových lupínků, protože škodí zdraví. Pokud chcete tedy můj osobní názor, tak jsem pro eh, ty minimální ceny. Ovšem na evropské úrovni musíme zvážit, zda je to kompatibilní s duchem jednotného trhu a duchem mm, smluv. Není to společné stanovisko, je to můj názor. Right, um, so just, um... Ano, Myslím si, že budeme mít čas ještě na další eh, tři řečníky, tři otázky. Takže pan Campos, paní Bera a pan Šamposa. Děkuji, pane komisaři, děkuji, pane předsedo. Jedna otázka. Po několik let, asi tři nebo čtyři roky, se komise zabývá uh, směrnicí pro přeshraniční zdraví. Tato směrnice byla nakonec schválena před dvěma lety, ale stále ještě potřebujeme několik eh, praktických opatření, abychom zajistili, že pokud je o jednotný trh a zdravotnické otázky, bude ta směrnice co nejefektivnější. Nikdo o tom nehovořil a znamená to, že když o tom nic neslyšíme, jsou to dobré zprávy nebo je to spíše negativní? Ano, to byla nejkratší otázka zatím dnes odpoledne, dále paní Bera. Snažte se to ještě překonat. Merci. Děkuji, pane předsedo. Vážený paní komisaři, já bych se chtěla vyjádřit ke dvěma věcem, ale pouze stručně. Nejprve eh, nařízení o zdravotnických zařízeních a zdravotnických zařízeních pro diagnostiku in vitro. Já jsem tam zpravodajkou. Chtěla jsem nejprve komis, eh, komisi poblahopřát k odvedené práci. Nakonec to vedlo k vytvoření textu, který je velice kvalitní. Nicméně, otázka zavádění těchto nejrizikovějších zařízení na trh se mi zdá, že nikomu v podstatě nevyhovuje. Ani eh, osobám z, z, z tohoto odvětví, ani združením, ani pacientům. Také se zdá, že pokud je o některá riziková zařízení, inovativní zařízení, jediná expertíza notifikovaných eh, organismů nestačí. Já jsem se tomu chtěla na něco zeptat. Zajímalo by mne, jaký přístup zvolíte. Možná bychom měli zvolit eh, řešení, eh, zohlednit ještě další názory nezávislé expertízy. A zařízení eh, neutrální, pro neutrální diagnostiku, to se v textu neobjevuje a mě by zajímalo, zda by to tam nemohlo figurovat. To je tati, totiž také problém, který by mohl být v budoucnu poměrně významný. Já se omlouvám. Pan komisař už bude muset odejít. Myslím si, že pochopil, eh, co jste se snažila říci. Ještě dáme paní Šeronose možnost, eh, aby se vyjádřila jedna, ještě jedna otázka na závěr. Omlouvám se, říkala jsem, že musíte hovořit eh, rychle. Ano, děkuji. Já jsem měla jeden komentář. Chtěla jsem poděkovat za to, že jste přišli s balíčkem pro ochranu spotřebitelů. My uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že návrh dokončíme předtím, než skončí náš současný mandát. Je to totiž velice důležité. Minulý týden jsme vypracovali časový harmonogram. Myslíme si, že je možné ten návrh dokončit předtím, než vyprší náš mandát. Chtěla jsem vyslat tento signál, měla jsem celou řadu otázek, ale nemáme čas, takže pouze tento komentář. Děkuji. pan De Campos, někdy to, že nemáte nic nového, je pozitivní. My jsme se tomu hodně věnovali. A myslím si, že ten významný den 20, bude 25. října, tedy den, kdy vstoupí v účinnost ta směrnice. My už nyní situaci studujeme, to znamená, až, eh, až směrnice vstoupí v účinnost a na začátku případně vyvstanou problémy, budeme schopni je řešit, a to ještě předtím, než vlastně vyvstanou, spíše tedy předtím, než vyvstanou, než až poté. Já se i nadále domnívám, že většina lidí upřednostňuje eh, léčit se ve své vlastní zemi, alespoň u mne to tak funguje, protože tam má rodinu, zázemí a tak dále, ale zároveň bychom eh, měli zahájit kampaň, v rámci které bychom informovali pacienty o přeshraničních právech. Šlo nám vlastně o zhromáždění eh, judikatury, judikatury eh, soudního dvora. My jsme to chtěli do jednoho eh, právního nástroje sloučit, tedy to, co se vlastně jednotlivé judikáty soudního dvora, tak jak se postupně vytvářely. Pokud jde o tuto směrnici, jsem si jist, že některé vlády budou stěžovat situaci, budou například požadovat předběžné povolení i v případě, kdy to nebude nutné, nebo vyvstane otázka plateb, jak, eh, kolik by to mělo stát. Například, když se Belgičan půjde léčit do Německa, eh, bude mu to proplácet, eh, budou, budou se mu proplácet belgické tarify a ne ty německé tarify. Takže to jsou otázky, které vyvstanou, my se snažíme je předjímat již nyní. Rozhodně se to bude projednávat na příštím neformálním zasedání ministru ve Vilniusu. Mohu potvrdit, že to, že se to bude řešit, bude to na pořadu jednání, protože předsednictví bude odpovědné za um, koordinaci úsilí, které se týkají této směrnice. Takže 25.10. prostě bude jenom jeden z dalších dnů a nebude to krizový den, pokud je vstup této uh, směrnice v účinnost. Týká se to i jiných oblastí, ale toto je ta hlavní věc. Jde o to, že pacienti budou muset mít právo um, léčit se v zahraničí někdy na základě předběžného povolení a musí to být potom uznáváno v jeho vlastní zemi, až se vrátí. Paní Bera, ty kompromisy, návrhy, které eh, předkládal výbor ke zdravotnickým zařízením. Ano, myslím si, že můžeme hledat kompromis. Mé útvary mne informovali, že se pravděpodobně podaří dosáhnout kompromisu, takového, který by byl uspokojivý pro DG Sanko i výbor, váš výbor. Poslední řečníci děkuji za komentář. A doufám, že judi- um, zákon o bezpečnosti výrobků projde parlamentem. Na základě zkušeností, kterou mám, vím, že 26. května bude velice důležitý den pro vás, tedy květen příštího roku. Možná, že po několik měsíců se činnost parlamentu zpomalí a to, co se nám tedy podaří dosáhnout v následujících sedmi měsících, bude extrémně důležité pro um, různé oblasti, bezpečnost výrobků a i další oblasti. Já vám děkuji. Děkuji, omlouvám se, že jsem eh, to musel uspěchat. Eh, Já myslím, že se nám podařilo zodpovědět na rekordní počet otázek. Já vím, že vy musíte jít, takže vám mnohokrát děkuji máme velkou radost, že jsme vás tady mohli poprvé přivítat a těšíme se, že to budeme brzy moci zopakovat. Děkuji. Uh, um, Chci vás informovat, že pan Tajány odpovídá na otázky v podvýboru pro obranu, o veřejných zakázkách v oblasti obrany a o dalších věcech. Ti mají také spoždění, takže my jsme jim poslali zprávu, že bychom byli rádi, kdyby mezi nás přišel co nejdříve, takže mějte chvilku strpení.

Uh, takže kolegové Panteány přišel, takže vás požádám, abyste zaujali místa. Máme otevřený seznam řečníků. Já předpokládám, že tentokrát budou chtít mluvit koordinátoři, paní Rojtová, paní Koraca Bild, ještě někdo? A zřejmě všichni, kdo tady ještě jsou. A navrhuji, pokud budou souhlasit koordinátoři, protože jsou tady, myslím, tři koordinátoři, že trošku přetáhneme do zasedání koordinátorů, já myslím, že hodinu a půl na koordinátor nebudeme potřebovat, takže máme zřejmě asi 40 minut. A já předpokládám, že paní Gepartová a pan Šváb také budou chtít mluvit paní Riller. Jenom se ptám. Ne? Dobře. V každém případě je nám opět potěšením přivítat Antonia Tajányho na našem zasedání. Já vím, že máme spoustu zajímavých projektů, na kterých pracujeme v oblasti, kterou máte na starosti, zvlášť pokud jde o jednotný trh, jednotný trh pro zboží, dohled nad trhem. A je tady celá řada dalších projektů, kterým se věnujeme. Třeba eh, rádiové vybavení, převod motorových vozidel, to je záležitost pan Mandese. A budeme mít také stanovisko pro výbor pro průmysl o strategii CARS 2020. Takže děláme spoustu věcí. A byl bych velice rád, kdybyste nás krátce seznámil s tím, jaké máte plány vy pro další cyklus zasedání do konce tohoto funkčního období, protože vlastně máme naposledy příležitost přivítat vás tady. A potom budou mít kolegové určitě zajímavé otázky. Ale zřejmě ne tak náročné jako v podvýboru pro obranu. Ale uvidíme. Takže paní Válerová chce také na seznam řečníků. Ta je zpravodajkou pro to rádiové vybavení. Dobře, takže teď vám s potěšením předávám slovo, abyste nám eh, toto zasedání uvedla a potom budeme mít dotazy. Děkuji, pane předsedo. A omlouvám se za toto drobné zdržení. Zdrželi mě v dlouhé debatě v podvýboru pro obranu a komise se chystá předložit svůj návrh pro obraný sektor a proto mě tam zdrželi v jiném výboru v parlamentu. Jako vždy je mi velkým potěšením, že mohu přijít do tohoto výboru. Jak už jste slyšeli dnes odpoledne, jak už říkal Tonio Borš, dal bych vám informace o bezpečnosti produktů, dohledu nad trhem 13. února byl přijat hlavní návrh a nejdůležitější je zajistit vysokou bezpečnost naší ekonomice, posílit ekonomiku v nejlepším zájmu našich občanů. Bohužel máme celou řadu produktů, které bezpečné nejsou. V roce 2011 jsme aktivovali systém RAPEX. Ve velkém počtu případů bylo 1556. 27 případech to byly textilie, v 21 případech hračky, v 11 případech motorová vozidla, v 18 případech elektrospotřebiče a v 7 případech kosmetika, takže musím být velice opatrní. Ochrana zdraví je klíčová. Důležitá je také, důležitá také zdraví společnosti, Ale musíme postupovat proti trestným činům, protože velice často je prodej těchto produktů v rukou zločinců, jak v Evropské unii, tak mimo ní. A všechno, co děláme, pokud je o legislativu a politické iniciativy, se na to musí zaměřit. Jistě si vzpomínáte, že Evropská komise měla celou řadu iniciativ proti padělání. A je také třeba vysvětlovat občanům, jaké iniciativy máme a na jaká rizika mohou narazit v souvislosti s padělaným zbožím. Druhý návrh nařízení souvisí s dohledem nad trhem. Pole působnosti tohoto nařízení je velice široké. Nejde jenom o spotřebitelské zboží, ale také zboží pro profesní použití, které podléhá harmonizovaným standardům. I tady jsme se snažili zjednodušit stávající legislativu. Dohled nad trhem se samozřejmě řídí nejrůznějšími předpisy a proto teď máme jeden text, který celou věc upraví. Jde o to, abychom měli účinnější koordinaci mezi dozorčími orgány, tím, že posílíme ICSMS, systém pro každodenní výměnu informací mezi příslušnými orgány. A souvisí to také s financováním kontrolní činnosti. A chystáme se také zřídit Evropské fórum pro dohled nad trhem. Aktivní tam budou úřady ze všech členských států a bude také možné pozvat zástupce eh, obchodních podnikatelských združení. V tomto balíčku, v tomto návrhu nařízení o vyslovat, mimo jiné vysledovatelnosti, Máme také tedy druhý návrh, který doprovází akční plán. Je tam 20 kroků, které mají zajistit, že trh se spotřebitelským zbožím bude bezpečnější. Budeme se snažit využívat bezpečnostní testy, které už teď používají některé členské státy. Chceme je zavést i v dalších státech, aniž by je bylo nutné duplikovat. Pracujeme na kritériích, která nám mohou pomoci zjistit skutečnou efektivitu kontrolních systémů, abychom viděli, jestli je nutné zasáhnout a posílit dohled. A pracujeme také na konkrétní metodologii pro provádění kontrol, pro provádění inspekcí vysoce technologického zboží a inovativních produktů. Tam je to hodnocení někdy obtížné. A proto také doufám, že komise bude moci předložit návrhy ve vztahu ke zprávám paní Pětikajnen a Šaldemoze, abychom mohli spolupracovat. Znovu se chceme věnovat eh, také legislativě o vnitřním trhu pro průmyslové produkty. To je jedna z klíčových iniciativ do konce tohoto období. Obecně si komise přeje zjednodušit a aktualizovat stávající předpisy. Měli jsme sdělení o průmyslové politice, ve kterém jsme zdůrazňovali potřebu zavést test konkurenceschopnosti a také kontrolu vhodnosti stávající legislativy prostřednictvím analýze kumulativních účinků předpisů. V této oblasti naše práce vychází z požadavků a problémů, na které poukázal průmyslový sektor, spotřebitelé i další organizace, zástupci občanské společnosti. 17. dubna skončila veřejná konzultace a teď procházíme její výstupy. Vyhodnocujeme také AKY ve vztahu k průmyslovým produktům. Předběžné výsledky budou k dispozici do konce června a očekává se, že návrh bude přijat po letních prázdninách. Další důležitá oblast je revize sektorové legislativy. To je důležité pro vnitřní trh. A tady chci poděkovat opět vašemu výboru za odvedenou práci a za spolupráci s námi. Je to důležitý přínos pro Unii. Jak vidíte z textu, který teď máte před sebou, pracujeme na každoročním programu pro evropskou standardizaci. Tady máme dva hlavní cíle. Za prvé transparentnost ve vztahu k mandátu pro standardizaci a za druhé strategické cíle. Například pracovní program propojí strategii pro standardizaci a pro průmyslovou politiku. Budeme se snažit stanovit sektory, kde je nutný prioritní zásah. A očekáváme, že budeme mít zprávu do konce léta společně s hlavním sdělením komise. Máme také praktické příklady standardizace které budou mít značný dopad na každodenní život našich občanů. Jde například o jednotnou nabíječku. Já jsem velice spokojený s tím, co jsme udělali na základě memoranda o porozumění, o té jednotné nabíječce. Pracujeme s těmi, kdo memorandum podepsali, Reakce zatím byla uspokojivá. Zjistili jsme, že 90 nových modelů mobilních telefonů, které jsou uváděny na trh, byly uváděny na trh v loňském roce ze strany těch, kdo memorandum podepsali, i ostatních výrobců, má stejný způsob připojení. A to je naděje do budoucna. Memorandum o porozumění vyprší a my jsme požádali o prodloužení protokolu, aby bylo možné výsledky konzolidovat. Navzdory našemu úsilí nebylo možné dosáhnout dobrovolné dohody mezi těmi, kdo dohodu nebo memorandum podepsali, a proto jsme se rozhodli, že k tomu budeme přistupovat jinak. A v našem generálním ředitelství se chystá studie, která vyhodnotí dosavadní výsledky. A budeme mít také eh, posouzení dopadu, abychom dokázali vyhodnotit jednotlivé možnosti a případně, případně nějak navázat. Minulý týden osm výrobců mobilních telefonů podepsalo další dopis, hlásí se také k tomuto memorandu a komise to celé chce urychlit, aby se tito výrobci dohodli co nejdřív. Tuto dohodu je však nutné podepsat a my budeme v mezidobí pokračovat v analýze dopadů protože někdy je nutné vyvinout určitý tlak. A my chceme, aby měli spotřebitelé prospěch z náběhu této iniciativy. Bude se to týkat mobilních telefonů, chytrých telefonů, ale také například přehrávačů hudby, digitálních fotoaparátů a tabletů. Pokud jde o zelenější auta, o CARS 2020, toto je konkrétní příklad takovýchto plánů, v roce 2010 jsme dali mandát standardizační organizaci, aby zajistila interoperabilitu pro nabíječe baterií pro elektrické automobily. Máme francouzskou a italskou iniciativu. Byl tam také německý návrh A my jsme také skupinu cen a cenelek. Ukázalo se, že z bezpečnostního hlediska tam nejsou velké rozdíly. A v lednu 2013 komise přijala legislativní návrh, aby se zajistila interoperabilita pro eh, soubory baterií pro elektrická vozidla v celé Evropské unii. Ten návrh je teď v parlamentu a já počítám s vaší podporou. A další věc, e-call. Tady je prostor pro další legislativní iniciativu. to zavedení služby e-call. Pracujeme na základě doporučení, které parlament přijal loni v červnu. Ukázalo se, že na dobrovolné bázi to není dostačující a proto je nutné systém e-call na základě čísla 112 rozšiřovat dál, aby to bylo funkční v celé Evropské unii do 1. října 2015. V květnu se chystáme přijmout eh, legislativní návrhy. Za prvé, aby tento systém byl povinný v autech a za druhé, systém by měl být povinný pro eh, vnitrostátní nouzové služby. Samozřejmě tím to neskončí, budeme dál spolupracovat s členskými státy a s výrobci automobilů, a cíle mobilních systémů by nám měly pomoci koordinovat tuto službu. Pak eh, máme směrnici o opožděných platbách. 16. března vypršela lhůta pro transpozici této směrnice a já mohu tento výbor informovat, že zatím 18 členských států oznámilo, že dokončilo transpozici této směrnice do svých vnitrostátních právních řádů. si tady postupují. Měli jsme informační kampaně ve všech členských státech. Zapojili se do nich občané i podniky. Abychom je informovali o tomto novém systému, který vzešel z Evropské unie. Nevím, jestli si členské státy vedou dobře, jestli by se ta lhuta měla prodloužit, ale těch 30 dnů to je důležitý milník. Je důležité zamyslet se nad lhůtami podle směrnice a 30 dnů je maximum, tak jak si to přál zákonodárce. A záměrem je pomoct podnikům a pokud se stane, že v některém členském státě budou jiná pravidla, že to naopak bude ještě lepší, tak to také odpovídá duchu směrnice. Rozhodně ty platby nebudou ještě pomalejší. Tato směrnice tady má být řádně uplatňována v celé Evropské unii, ve všech členských státech. A my uděláme všechno, co je v našich silách, jako jsme to už dělali v některých státech, například mé vlastní zemi, abychom zajistili, že to bude platit pro všechny. že ty včasné platby nezačnou až teprve, když všechno začne platit. Členské státy musí příkladem, musí se vyhnout například i platbám eh, soukromým jednotlivcům. Dobře, mnohokrát děkuji. Děkuji eh, za eh, tuto prezentaci. Myslím, že máme velký počet otázek. Takže kdo, koho mám na seznamu? Především pan Schwab, paní Gebhardt, paní Rule. Pak paní Rodma, Koraca Bild, alias Weiler, Kaněci, Le Grip. Někdo další? Ne? Takže máme tři taková kola. Eh, nejprve paní Šva, paní Gebár, paní Rule. Takže prosím stručně ty otázky. Takže prosím, koordinátoři, máte příležitost. Děkuji, pane předsedo. Víte, že já jsem vždy stručný. Eh, pane místo předsedo, eh, jsem rád, že tady jste. Eh, ten návrh, co se týče eh, vozita, vozidel širší lambolizace, eh, je čísel, to je velice důležité v Evropě, kde lidé stále více cestují přes hranice. Další otázky. Um, ovšem ještě zůstávají otevřeny. Za prvé, chceme se zeptat uh, na to, zda v Německu vzhledem k směrnici o platbách. Zda je tedy možná tady změna, předpokládáme, že ne, ale je důležité, aby komisář písemně ještě jednou potvrdil, aby ministři o tom věděli. Já bych byl eh, rád, kdybych dostal odpověď na toto. Druhá otázka se týká stavebního průmyslu. Nedávno jsme řešili nějaké technické standardy pro stavební materiály. Doposud to nebylo dostatečně um, otevřeno a eh, uzavřeno a výrobci nebo řemeslníci s tím mají problém. Můžeme eh, jak si poprosit, aby to bylo co nejrychleji dořešeno. Děkuji, paní Gebhardt. Děkuji pane Tajány, za jasná slova, také za to, že jste řekl, že v Německu se ještě nemusí měnit eh, zákon, co se týče božení, eh, božených pladeb a podobně, že jste to právě řekl. Já eh, podpořím to, co řekl pan Šváb. Pokud byste to mohli ještě potvrdit našim ministrům v Berlíně, tak by to bylo dobré, protože to je zbytečná diskuse, kterou tady vedeme. Ehm, že by se jaksi Evropě podsouvalo něco, co, za co Evropa není vůbec zodpovědná že, a co vyvolává uh, otázky na straně podnikatelů. Co se týče interoperability zařízení, tak tam prosím pokračujte, protože to skutečně pomáhá spotřebitelům a to je také uh, dobré. Uh, že to není důležité jenom pro spotřebitele, ale také pro životní prostředí a další, protože to znamená spoustu úspor. E, průmyslová politika. Tady e, já dělám, budu dělat stanovisko za náš výbor, o kterém budeme zítra rozhodovat. Já chci poděkovat za to, že jste to položil na stůl, protože té krizi, ve které jsme, tak ta hospodářská krize ukázala, že nejvíce postiženy tou krizí jsou ty státy, které se e, zaměřovaly především na služby. A tam, kde je zdravá směs, zdravá směs tedy produktivity v průmyslu a ve službách, tak tam je lepší situace. To je, myslím, e, úkol, který Mm, kterému bychom se měli mm, lépe věnovat. Tam zkusíme, musíme být skutečně aktivní. Děkuji. Mm, paní Rule? Ty otázky, vlastní otázky již byly zodpovědní. Ještě jedna se chci připojit k, té, k tomu nařízení o těch stavebních materiálech. O tom hovořil pan e, Šváb. Eh, prosím, aby se to vyřešilo co nejrychleji, mm, se to dostalo do parlamentu co nejrychleji, aby byla vyřešena ta právní nejistota, která je. Eh, chce ještě někdo další na seznam řečníků? Pane komisaři? Chcete reagovat? těm opožděným platbám. Mm, to byly dvě otázky pana Švába a paní Gebhardt. Odpověď je jasná. Pokud Německo má nějaké normy, podle kterých to je méně než 30 dní, pak Německo by to nemělo měnit. Pokud jsou nějaké mm, písemné mm, dotazy, tak se na to můžeme podívat ty technické detaily. Pokud 30 dnů je maximum a členské státy to chtějí zlepšit, chtějí lepší podmínky, je to v pořádku. 40 dnů by samozřejmě znamenalo nerespektování směrnice. Pak jsou tam další věci B a podobně. Eh, k tomu termínu, pokud nějaký stát má kratší lhuty, za předpokladu je, že platí zbytek směrnice, je to v pořádku. Pan Schwab, paní Gebhardt, um, pokud dáte otázku komise, dostanete odpověď. Můžeme, ověříme to u právních služeb. Tak, aby bylo jasné, že Německo bude moci tedy nadále mít kratší lhuty platební. Um, odpověď příslušným ministerstvům bude, aby se vyhnuli nějakým e, nejasnostem. Já promluvím s generálním ředitelem, který mi řekl, že jsou i jiné země jako Finsko, kde jeden um, velký průmyslový kapitán řekl, že já jsem marxista, když že oni platí uh, do deseti dnů, že já jsem tedy nebezpečím. Uh, veřejnost to nebyl záměr, pokud členský stát to teď chce rychlejší by tak samozřejmě. A eh, obecný záměr je, aby firmy nekrachovaly z důvodu opožděných plateb, které jim náleží. Pokud to, ty lhuty budou kratší, je to samozřejmě v souladu s účelem směrnice. Má to tedy právní rozměr a my se na to podíváme a dáme vám jasnou odpověď. Já jsem to předal příslušnému generálnímu řediteli, aby kontaktoval německé orgány eh, s vyjasněním, aby nebylo nedorozumění. Přejdeme dál. Stavební produkty, přenesené pravomoci. veškeré formální mm, postupy mohou začít 1. července letošního roku, když oficiálně budeme eh, mít pravomoci jednat podle článku 68 eh, mm, přijetí ve výboru parlamentu budeme eh, to moci stoupit eh, v pravomoc na podzim letošního roku. Budeme spolupracovat a 1. 7. začnou formální postupy. Děkuji. Další tři řečníci, prosím stručně. Paní Rojtová, Koraca Belt a Alias. Paní Rojtová komisaři za eh, to, co zatím dosud řekl. Já musím vyslovit eh, vlastně poděkování nebo spokojenost s tím, jak se daří projednávat a eh, devět směrnic, balíček devíti směrnic s komisí i s radou, s tímto předsednictvím. A e, proti tomu ale mám dotaz, který se týká méně podstatné věci, než to, co zatím e, tady zaznělo. A týká se to problematiky zrušení letního času. Zjistila jsem, že to patří do kompetence právě vám, protože podle článku 95 existuje tedy koordinace e, toho letního času a v České republice právě vzniká, nebo už je velmi připravena občanská iniciativa na sběr jednoho milionu podpisů v různých členských státech. Eh, všechny eh, dotazy a interpelace byly odpovězeny tak, že eh, to není závažný problém. Faktem je, že to lidi obtěžuje a že energetické důvody už dávno pominuly. Pane komisaři, já jsem dotazována médii, protože jsem se v tom trochu angažovala, na to, co může vlastně komise v této věci udělat. A ptám se vás, zda máte vůli eh, se tím vlastně hm, jaksi hlouběji zabývat, i když je to, zdá se, pro mnohé politiky jenom prkotina, ale evropské občany to obtěžuje a bez eh, spolupráce s komisí se toho nyní můžeme zbavit. Děkuji za tuhle tu maličkost. Well, that was very clever of you to, uh, to bylo od vás eh, velice rozumné zjistit, že pan komisař Tajan je odpovědný za eh, letní čas. Já jsem si to neuvědom, neuvědomoval. Možná to souvisí také s cestovním ruchem. Paní Kurace Belt. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla připojit eh, k, k nebo také vítám tento nový návrh a to, že pan Tajan o tom hovořil. Já bych se ráda vyjádřila k pozdním platbám, vzhledem k tomu, že je to pro vás velice důležitá věc, otázky vztahů mezi podniky. Švédsko to nyní transponovalo, ale nyní opravdu chceme, chtějí odstranit eh, smluvní svobodu. Když jde o malé společnosti, mohu vám říci, že toto opravdu není proveditelné. Například eh, u hotelů, restaurací eh, to velice ovlivní malé střední podniky, které by neměly mít povinnost platit stejně jako velké společnosti, které nemají stejné cash flow. Já o tom hovořím, protože podle mě je důležité eh, vás požádat, zeptat se, jak na to nahlížíte, jak vidíte to, co my přijímáme zde, ale to, co potom opozice, tak to ohrožuje ve Švédsku. Chtěla jsem se o to podělit. A otázka bezpečnosti výrobků. Chtěla bych poprosit o jedno e, vysvětlení. Jde otázku uvádění původu. Myslím, že spotřebitelé by chtěli mít větší dosledovatelnost výrobků a mne by zajímalo, jak na to nahlížíte vy. Máme totiž globální vzájemně propojený řetězec, kdy v členském státě se prodává něco, co bylo vyrobeno v Ázii, smontováno někde jinde, týká se to textilu, elektroniku i jiných výrobků. A mne by zajímalo, jak zajistíte, že to opravdu bude mít pro spotřebitele přidanou hodnotu? Jak je tomu navíc u malých a středních podniků, bude to pro ně představovat dodatečné administrativní náklady? Předpokládáte, že se bude moci postupovat nějak digitálně, elektronicky, nebo jak? Můžete mi to vysvětlit? Někteří lidé, jak jistě víte, totiž říkají, že to nakonec stejně dopadne tak, že to bude brzdit obchod. A poslední věc, chtěl bych vám poblahopřát. Vidím, že se velice zajímáte o podnikání e, žen a technologie. Můžete si to přečíst e, v digitálním časopise parlamentu. Děkuji. A slovo má pan Tarias. Děkuji. Děkuji panu e, komisaři Tajánemu za to, že je zde dnes s námi. Chtěl bych začít tím, že řeknu, že jsem velice rád, že jsem prezentoval transpozice, transpozici eh, směrnice společně s panem Kajachem a Soriem ve čtvrtek. Na to jsem, eh, nebo s tím jsem velice s tím jsem velice spokojený, protože malé a střední podniky si to zaslouží a směrnice se ubírá správným směrem. Je to tedy velice důležité pro malé a střední podniky i další. Mělo by jim to pomoci dostat se z obtížné situace, ve které se nyní nachází. Musíme zajistit, aby malé a střední podniky uh, mohly soutěžit s ostatními, měly stejné, pod, stejné podmínky jako větší uh, společnosti a také veřejný sektor. Velké společnosti totiž často shledávají jednodušší uzavírat smlouvy s eh, subjekty z veřejného sektoru než malé střední podniky. A pokud jde o digitální agendu, o tom už jsme hovořili, mělo by to malým a středním podnikům pomoci v budoucnu. Musíme na to co nejvíce tlačit, tak abychom zajistili, že z digitálního prostředí a digitální agendy budeme moci co nejvíce využít. Ale jak už jsem říkal, podle mě se to oběrá správným směrem. Děkuji vám. Děkuji. Stejně jako předtím eh, požádám pana komisaře Tajanyho, aby odpověděl a nakonec eh, poslední se do řečníků, paní Weiler, paní Legrip, eh, ještě další řečník. Hlásí se někdo další? Ne, tak to bude to budou koneční, konečná skupinka řečníků. Prosím stručně a nyní, pan Tajány, můžete odpovědět na tři otázky, které padly. Very briefly. Velmi krátce. Paní Rojtová. Ano. Na změnu ustanovení o letním čase se mě někdo ptá vůbec poprvé. Já jsem si to zapsal, Nemůžu říct, že k tomu chystáme nějakou iniciativu, ale beru to na vědomí. Paní Korace Bild. Švédsko patří k 18 zemím, které oznámili komisi, že u nich proběhla transpozice směrnice. A já myslím, že mohu využít této příležitosti a říct, že Kypr, Malta, Itálie, Nizozemsko, Irsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Bulharsko, Litva, Finsko, Polsko, Slovinsko, Francie, Rakousko, Estonsko a Lucembursko oznámili transpozici. A také Spojené království, pane předsedo. Takže Komise teď posoudí transpozici, posoudí, jestli tam byly nějaké problémy, jestli bude nutné něco upravit. Jestli transpozice proběhla v souladu s pravidly. A samozřejmě budeme vybízet ostatní země, aby také oznámili transpozici. Ale já myslím, že ten směr už měnit nemůžeme. Pokud jde o obavy pojící se s touto směrnicí, pokud máte nějaká stávající pravidla, která jsou lepší, tím lépe. Ale nesmí to porušovat podmínky směrnice. V případě B2B, pokud je tam nějaké řešení na základě výjimky, nesmí to poškodit malé a střední podmíky, podniky takové kritérium platí. Jinak by malé a střední podniky mohly podat stížnost. A mohly by využít systém, který se vztahuje na spotřebitele i na podniky. Je to tedy nutné vyhodnotit z právního hlediska. Uděláme to pečlivě, důkladně právní služba posoudí všechny detaily, abychom měli jistotu, že ten systém bude homogenní, že implementace bude všude stejná. Nesmíme dopustit fragmentaci v nejlepším zájmu podniku, ale také spotřebitelů v jednotlivých členských státech. A já vás budu informovat o případném dalším vývoji pokud jde o švédské království. Pokud jde o připomínky k transpozici, připomínky už byly předány Itálii, byly tam oběžníky k výkladu, Švédsko na tom ještě pracuje a já vám dám vědět, pokud tam budou nějaké zvláštní problémy. Teď vysledovatelnost. My jsme navrhli text, kterým se mají řešit obavy, které vyjádřila Světová obchodní organizace v souvislosti s předchozím textem o vysledovatelnosti. U té předchozí verze hrozilo, že to nebude odpovídat pravidlům pro hospodářskou soutěž. Bylo to v důsledku indexu sledovatelnosti dovážených produktů, který se nevztahoval na výrobky vyrobené v EU. Vysledovatelnost by podle parlamentu a e, rady měla platit pro všechny výrobky, jak ty vyrobené v EU, tak pro dovážené výrobky a tím by se zajistilo stejné zacházení pro všechny produkty. A teď e, sestavované produkty. Tam platí celní kodex. záleží na posledním stádiu. Když si koupíte oděv vyrobený v Evropě a půjde jenom o to, že se tam v Evropě přišly evropské knoflíky, zatímco zbytek se vyráběl třeba v Číně, pak to není možné považovat za vyrobené v Evropě. Ale pokud je celý oděv, třeba celý oblek vyrobený v Číně a jenom knoflíky se přiší v Evropě, tak je to samozřejmě oděv vyrobený v Číně. Tak se k tomu přistupuje z hlediska celního. Samozřejmě digitální oblast má na starosti místo předsedkyně Kruzová. To bude do budoucna velmi důležité. Je to důležité pro malé a střední podniky. A souvisí to také s aktem o malém podnikání. V této oblasti budeme věnovat zvlášť velkou pozornost. A samozřejmě budeme reagovat kladně na otázky, které položil pan Arias. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní paní Weiler nejprve. Děkuji, pane předsedo. Dovedete si představit, že i já se chci vrátit ke směrnici o požděných platbách jako zpravodajka jsem. Mám samozřejmě velký zájem um, o to, abych věděla, kdy a jak se to bude transponovat, protože je překvapivé, že směrnice, která tady byla prakticky jednomyslně přijatá také v radě, uh, v podstatě se třem zdrženími byla jednomyslně přijata. Nyní má problémy v transpozici směrnice, kde je jenom 14 až 15 článků. To je poměrně jednoduché, jednoduchá směrnice a má problémy. Já musím otevřeně říkám a nebudu tak zdvořilá jako mnozí kolegové a mám dojem, že v mnohých členských státech je to záměr mé zemi, já si vzpomínám, že od začátku eh, byli proti eh, té směrnici, nakonec se zdrželi, ale nejraději by byli proti a to se tahne celou dobu. Eh, také to slyšení Bundestagu nebylo příliš nadšené a teď mm, je to jasné. Takže, pane komisaři, já chci, abyste to vysvětlil. Vy jste řekl, že německému ministru sdělíte svůj názor, ale e, to není jenom jeden, jsou dva. E, ale to jsou dvě kompetentní e, rezorty, justice a hospodářství. Ty jsou oba zodpovědné a podle toho to vypadá. Takže by bylo hezké, kdybyste to vyjasnil a pro nás poslance, kteří se již, již dlouho bojujeme s podobnými problémy a jsme svědky výsledků. Je to zase hezký příklad toho, že děláme i dobré zákony a pak doma nejsou dobře transponovány, buď nedostatečně, nebo špatně, nebo prostě nějak. A výsledek tedy ovšem je přičítán Bruselu ehm, ne, že členské státy dělají ehm, Vlastně administrativu, ale je to na, je, zůstává to v Bruselu. A Samozřejmě všechno tohleto e, stěžování, bědování ve velkých stranách, e, to jsme, toho jsme svědky, budeme toho svědky v příští volební kampani, že Brusel dělá nesmysl. Já jsem četl v, četla v jednom eh, protiskovém prohlášení, e, Eh, tam se zmiňuje studie, kterou jste udělal u S malých středních podniků ohledně pomoci, kterou se, které se jim dostává z Bruselu. Je tam mnoho kritického. Um, ehm, Víč ehm, a podobně, to jsou velké projekty, s tím ještě budou velké potíže, ale jednu věc ty malé podniky eh, Mm, chválili jako e, významné zlepšení, a totiž směrnice o spožděných platbách. To bylo jasně vidět, já to také všude obhajuji, ale v mnoha seriózních novinách se to vůbec neobjevilo. Takže mm, Parlament to bude do konce roku e, sledovat, zda ta směrnice byla skutečně správně transponována nejenom pro forma. Mm, další věc, kterou chci zmínit, je, jsou vaše pozitivní prohlášení k harmonizovaným um, adaptérům, nabíječkám. Pro, já um, chci tady, já, já uh, budu v eh, tom přispívat do tohoto procesu, ale doma ve, při jednáních jsem slyšela různé jiné věci, totiž, že průmysl uh, Mm, tu gentlemanskou dohodu vypověděla, řekla, že v budoucnu nebudou mít zájem o spolupráci a z důvodu e, mé otázky tedy proč najednou, když eh, do, e, zatím dobře spolupracovali s komisí, tak odpověď byla no dobře, ale teď se ukázalo, že ty adaptéry a další vedlejší e, Ehm, mm, do, další doplňky eh, jsou zdrojem velkého zisku, větších než vlastní mobilní telefony. Takže to bychom měli ještě jednou ověřit. Já jsem je, eh, chtěla, aby této směrnici bylo povinné tedy plánování pro budoucna, že když toto nebude dobrovolně, tak by to mělo být ze zákona, nějak by to tam do toho mělo vstoupit. A ta vyjádření, která jsem teď dostala, jsou velice odlišná. Děkuji, paní Kaněty. Děkuji, pane předsedo. tu uzsācis šajā gadā, Eh, tādas eksporta vērtības. Eh, eh, mm, chci ocenit vaše návštěvy pro podporu exportu mimo EU. To jsou dobré iniciativy, které pomáhají evropským operátorům a podnikům získat nové partnery mimo stávající rámec a mě by zajímalo, zda chcete pokračovat této iniciativě druhé části letošního roku z, a, ve zbytku vašeho mandátu do roku 2014. Možná mm, byste mohl navrhnout generálnímu ředitelství, eh, aby naši náš výbor dostal včasné informace o těchto návštěvách, abychom je mohli distribuovat příslušným organizacím. Toto by mohlo posílit pozitivní image Evropy, protože často ten pozitivní přístup, lidé k tomu nepřistupují příliš pozitivně, mají pomoc, že Evropa příliš reguluje, ale krizi nepomáhá. Děkuji. Paní Ryb. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já bych měla jednu stručnou otázku v rámci níž eh, bych trochu otevřela to spektrum otázek dnešního odpoledne. Zajímalo by mne, co přesně máte na mysli, když eh, hovoříte o velkém šampionu evropského průmyslu? Domníváte se, že právní předpisy, zvláště politiky konkurenceschopnosti, umožňují vznikání takovýchto významných velkých šampionů evropského průmyslu. Vím, že nejste přímo osobou povolanou na tuto téma, ale určitě neodmítnete vyjádřit se mm, i k jiné otázce, která nespadá přísně nebo striktně za to do vaší působnosti. Ano, děkuji, to je dobrá otázka. Pane komisaři, máte slovo. Grazie, eh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já rychle odpovím paní Vajle. Děkuji uh, za tuto práci, kterou jste odvedla v souvislosti s přijetím směrnice, která se týká spožděných pladeb. Budeme zajišťovat, aby toto bylo respektováno ve všech členských státech, ať už malými nebo velkými podniky. Máme zde totiž morální povinnost. Jde o splacení společností, které pracují se veřejnými orgány. Nyní eh, je doba krize, je problém s, s poskytováním úvěru a oni na nich závisí. Já si myslím, že signál, který vyšleme, je jasný. Budeme sledovat ty vlády, které nepostupovaly tak, jak měly. Například Německo zatím ještě netransponovalo tuto směrnici. Francie má právní rámec, který si bude muset ještě pozměnit, dále vyvíjet a doplnit. Já tady nechci eh, vést interní debatu. Tam v Německu například probíhá mezi orgány, které toto mají na starosti. Myslím, že i v mé vlastní zemi budeme muset hledat řešení a Uvědomuji si tedy problémy, které existují. Myslím, že musíme ukázat, že situaci sledujeme, tak abychom zajistili uplatňování, plné uplatňování tohoto dokumentu. Budeme eh, v kontaktu s příslušnými ministry v Německu a budeme žádat o poskytnutí těchto informací, případně o další vyjasnění, které se budou týkat eh, transpozice této směrnice tedy pokud eh, bude nutné takovéto informace získávat. Pokud je o harmonizaci nabíječek nebo vytvoření té jednotné nabíječky, před několika dny jsme dostali dopis od osmi producentů, osmi výrobců, a poté, co já jsem se rozhodl, že budu jednat eh, trochu rychleji, energičtěji, oni mi sdělili, že jsou ochotní zahájit tuto iniciativu. To znamená, nyní se věnujeme technickým otázkám a pokud moje iniciativa umožní nějaké dobrovolné řešení, tím lépe. Budu rád a budu mi potěšením podporovat nebo zjednodušovat dohody uzavřené mezi výrobci. To nám umožní ubírat se tím vhodným směrem. Myslím, že i text, který připravujete vy, umožní takovéto řešení a nabídne to konkrétně odpověď občanům. Dále, pokud je otázku týkající se růstu. Proběhne v červnu zasedání s Ruskem. Pojedeme do Moskvy a do Petrohradu a v červenci se sejdeme s panem Potočníkem, s delegací za zelenou ekonomiku v Číně. Poletní dovolené potom pojedeme do Myanmaru, Větnamu a do konce roku 2014 ještě pojedeme také do Kanady a Austrálie. Ale Budete se muset potom zeptat eh, příštího komisaře, zda má v plánu eh, pokračovat stejným způsobem. Nicméně mé útvary jsou zatím eh, ochotny zaslat vám všechny příslušné informace. Všechny tyto informace publikujeme také na našich internetových stránkách, ale pokud máte navíc ještě kromě toho zájem skontaktovat se s našimi útvary, tak nic vám nebrání. Paní Legrip. My v současné době um, působíme jako Evropané také na globální úrovni. Máme samozřejmě právní předpisy v oblasti konkurenceschopnosti, ty musíme respektovat, ale myslím si, že kromě toho ještě musíme diskutovat. Pokud se nabídne uh, příležitost o změně předpisů pro udělování státní podpory. Nejenom o konkurenceschopnosti, ale také o předpisech, pomocí kterých eh, budeme konkurenceschopnost eh, obhajovat. Máme právní předpisy z roku 1957, kdy ta konkurence byla zvláště mezi Francií, Německem, Itálií a Belgií. Ale dnes již eh, konkurence probíhá na globální úrovni. A já si myslím, že bychom se měli zabývat možností eh, nebo umožněním evropským podnikům eh, bojovat nebo potýkat, mm, konkurovat eh, brazilským, indickým, čínským, ruským podnikům. Tou otázkou se musíme zabývat, nemělo by to být tabu. Já vždycky v této souvislosti zmiňuji takovou historku. Studoval jsem v Římě práva a Profesor filozofie práva nám položil otázku. Víte, proč justiční palác byl, vytvořen, byl postaven vedle řeky? Nikdo to nevěděl. A on na to odpověděl následovně, protože právo je vždycky stejné. Práva. Uplatňování práva se mění, ale právo je to, právo je vždycky to stejné. A konkurence to je možnost, jak posílit ekonomiku. Musíme se dívat eh, na situaci práva nebo na právo tak, že to slouží k posilování konkurenceschopnosti. Já si myslím, že musíme mít takové právní předpisy pro konkurenceschopnost, které by otevíraly brány všem, v rámci EU, ale kromě toho musíme mít ještě jinou úroveň právních předpisů pro konkurenceschopnost, která by umožnila evropským podnikům konkurovat také na globální úrovni. Samozřejmě mm, musíme s ním podrobně zabývat. Například, když eh, nějaký podnik eh, získá zakázku v Číně a je to eh, evropský podnik, v tom případě musí mít možnost subdodavatelů, a tak dále. To znamená, nejde nám o vytvoření šampionů, kteří by zapomněli na všechny ostatní. Podle mého názoru ta situace platí pro všechny oblasti, také například pro uh, ocelářství. Už jsme o tom diskutovali, kolega komisař Ettinger zastává stejné stanovisko. musíme se podívat na to, kde se celý ten zápas hraje, buď na evropské úrovni nebo na globální úrovni. A pokud je to na globální úrovni, musíme zhodnotit postup, jak, jak postupovat, jak působit. Pokud je to eh, na globální úrovni, budou existovat jiné právní předpisy pro udělování zakázek, které navrhne můj kolega, příslušný komisař. Já myslím, že každopádně bychom o té otázce měli diskutovat Jedno stanovisko říká, že všechno funguje tak, jak je to nastaveno nyní. Ale já říkám, musíme se dívat na to z globálního hlediska, protože už neexistuje sovětský svaz, Čína i Brazílie se změnily od 50. let, taky se musíme podívat na to, jak se vyvíjí Afrika a tak dále. Je na nás, na politicích, abychom hodnotili situaci a zabývali se tím, nebo předjímali, co se stane v nadcházejících letech. Musíme vždy hájit zásadu eh, konkurence, ale co přesně udělat? Já si myslím, že zvláště o té otázce musíme diskutovat. To za prvé. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste se zúčastnil. Eh, padla celá řada otázek a budeme i nadále s vámi už spolupracovat celé řadě klíčových věcí, například eh, dozoru nad trhem, Vyslechli jsme si i ty radiozařízení a tak dále. A co? Takže děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Vlastně to bude naposledy pro ten, ten strukturovaný dialog, protože to byl mm, poslední tedy noční cyklus, ale jsem si jist, že se vrátíte v září a že možná pak proběhne retrospektiva toho, co se nám podařilo společně dosáhnout. Takže děkuji ještě jednou, že jste přišel a tím se dostáváme k závěru dnešní, eh, pořadu dnešního jednání. Teď eh, začne okamžitě eh, schůze koordinátorů, takže prosím opust, ostatní, aby opustili sál. Zítra v 9 hodin začne diskuse o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru pak se bude hlasovat v 10 hodin, takže děkuji vám.